Bună seara, dragi colegi! Aș dori, dacă se poate, să începem ședința din această după masă, deoarece suntem într-o ușoară... Odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud eh, jste připraveni, mohli bychom zahájit dnešní jednání. Už máme trošičku spoždění a začneme nejprve prvním bodem, kterým je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, tak je pořad jednání považován za schválený. Dnešní Jednání je přenášeno přes internet a tlumočení v těchto jazycích francouzština, němčina, italština, nizozemština, angličtina, španělština, portugalština, čeština, litevština, polština, bulharština a rumunština. Tlumočníci jsou přítomni v budově Evropského parlamentu a um, záleží na spojení uh, vzdálených mluvčích. Je tedy důležité abyste se řídili pokyny, které jste obdrželi ohledně projevu přes internet. Eh, proslovy, které jsou pouze přes telefon bez obrazu, nebudou bohužel tlumočeny. Mluvčí jsou žádáni, aby hovořili svou materštinou, pokud je jedním z jazyků, eh, jste přítomen a také se Eh, silně doporučuji, abyste nečetli své projevy, ale abyste použili pouze nějaké poznámky nebo podklady a hovořili z patra a přirozenou rychlostí. Tlumočníci vám velice děkuji za vaši spolupráci předem. Také bych vám chtěla rád připomenout, že pokud jste zde přítomni v jednacím sále, tak eh, musíte mít povinně nasazenou roušku. Teď se dostáváme k distančnímu hlasování, které bude nyní zahájeno. Hlasování bude zahájeno v 16.55 a uzavřeno v 19.00. Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti výboru nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat pomocí aplikace iVote. Nyní budeme hlasovat o zprávě Starý kontinent stárne, možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 2020. Během čtvrtka jste obdrželi hlasovací lístky, které byly na aplikaci iVote. Budeme hlasovat eh, ve dvou um, hlasováních. První tedy bude 16.55 až 19.00 a žádáme vás, abyste zaslali eh, svůj hlasovací lístek prostřednictvím aplikace iVote, buď z iPadu nebo z iPhoneu. Musíte tam na ten informační panel vložit své jméno, který je to eh, v horní levé části obrazovky, vyberete, se, vyberete si své jméno ze seznamu poslanců a poté vyplníte, jak chcete hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. A poté můžete svůj hlasovací lístek rovnou odeslat tím, že zmačknete tlačítko vpravo nahoře ehm, a poté vyberete mm, mm, odeslat můj hlasovací lístek. Poté okamžitě se ta aplikace vygeneruje PDF eh, formát který musíte ale ještě odeslat ze své oficiální úřední e-mailové adresy a zaslat to na agrivote.europarlament.europa.eu. E, to hlasování bude probíhat od chvíle, kdy bude vyhlášeno a musí to být nejpozději do 19 hodin, kdy bude hlasování zahájeno a všechny hlasovací lístky, které budou e, obdrženy dříve nebo později, nebudou akceptovány. Také, jakmile to hlasování bude otevřeno, obdržíte také e, potvrzovací e-mail, od iVote a do té doby, eh, než eh, bude v 7 hodin uzavřena ta aplikace, můžete hlasovat. V 17, pardon, 19.00 sekretariát eh, schromáždí všechny hlasovací lístky a písemně budou oznámeny výsledky té první části. Druhá část hlasování bude zítra od 9.10 do 11.30 a závěrečné hlasování O celém pracovním dokumentu v pozměněné verzi bude zahájeno zítra v 9 hodin 10 minut. V 11 hodin 30 bude uzavřeno toto druhé hlasování. Sekretariát začne opět eh, eh, dávat dohromady hlasy a ty výsledky budou oznámeny písemně. Teď bych ještě chtěl ověřit, zda jsme usnášení schopní pro tu první část hlasování. Takže bych chtěla nyní požádat všechny, kteří se chtějí účastnit hlasování, eh, aby aktivovali příslušné tlačítko ve vašem softwaru, abychom mohli ověřit, zda je nás takový počet, který by byl minimálně usnášení schopný. Proto vás tedy žádám nyní, abyste projevili svou účast tím, že stlačíte, pardon, že stisknete tlačítko pro žádost o slovo. Ano. Vypadá to, že jsme nyní usnášení schopni, takže můžeme zahájit hlasování. Hlasování je zahájeno a prosím, Mějte také na vědomí, že paní Schneider zastupuje pana Roberta Blince, takže jste jako náhradnice. Hlasování je zahájeno. Ještě vám připomínám, že hlasovat můžete do 19.00. Jedná se o ten první hlasovací lístek a ten odešlete a potom podepíšete eh, eh, eh, ten, lístek, ten lístek svým, eh, tím, že to odešlete z oficiální adresy. Pokud byste měli nějaké problémy, tak zavolejte na číslo 0032 228 43 800. Teď se dostáváme k veřejnému slyšení, které se týká situace na trhu s ovocem, zeleninou a vínem a tím, jaký dopad měla unijní opatření proti pandemii COVID-19 právě na tyto zemědělské trhy. Budeme hovořit o tom, jaká opatření byla učiněna pro boj s pandemí. Jsme si všichni vědomi toho, jaké problémy měl zemědělský eh, sektor ve všech těchto odvětvích. A teď je důležité vyhodnotit eh, zásahy komise na poli zemědělství, aby případně ta opatření se mohla upravit eh, realitě. Máme dvě části tohoto slyšení. Nejprve zde máme tři Eh, hosty, kteří budou hovořit o dopadu evropských opatření na vinařství. A během druhého panelu zde budou tři odborníci, kteří by nás měli podrobně informovat o dopadu opatření na trh s ovocem a zeleninou. Naši hosté. V prvním panelu je to pan Thierry Koste, předseda pracovní skupiny eh, pro víno v rámci Kogeky, dále pan Ignacio Sanchez Recarte, generální tajemník CEEV, poté paní Daniela Sandona, která je poradkyní Evropské federace eh, vín s ochrazením eh, z původu. V druhém panelu promluví pan Luc Fanorbe, který je předseda pracovní skupiny pro ovoce a zeleninu, dále pan Filip Binár, generální delegát eh, Združení Freshfell a paní Olympia Apostolu, koordinátorka pro obchod EKE, e Združení řeckých eh, konzervárenských firm, které zpracovávají ovoce a je také odbornicí za Profel, což jsou tedy Združení eh, zpracovatelů ovoce a zelenina. Každém, po každém panelu bude následovat prostor pro vaše dotazy a odpovědi. Máme také seznam eh, řečníků a nakonec ještě požádáme zpravodaje, eh, pardon, zástupce komise, aby se na pět minut ujal slova a nejprve tedy dávám slovo pane prvnímu odborníkovi, kterým je pan Thierry Koste. Máte slovo na sedm minut. Merci, bonjour, euh, mesdames les parlementaires. Děkuji vám a přeji všem dobré odpoledne. Chtěl jsem zdůraznit, že vinařský sektor je nesmírně důležitý, hraje významnou roli v našem světě. A možná, že můžu i stručně pohovořit o všech, nebo ne všech, ale nevyčerpávající seznam způsobu, jakým působí v světě. Je to kulturní záležitost, týká se to také zdravotnictví, je to také věc ekonomická. Náš sektor není jednotným blokem. Zasahuje do mnoha dalších odvětví, vinařství a vinohradnictví zahrnuje řadu eh, zemědělských obětví, různé eh, kulturní otázky, ekonomické, jsou to různí lidé, kteří se na, to po, po, na tom podílí. Je to taková mozaika, která se vyvíjí v čase. Jenom bych se krátce eh, zastavil u některých potíží, na které narážíme. A jsou to střednědobé potíže, nejistoty, Týká se to zdravotnictví, souvisí to s Brexitem, souvisí to i s americkými volbami, ale také se situací v Číně. To všechno má dopad na naše území. Je to takový damoklův meč, dalo by se říct, nad naším odvětvím. Ale zároveň jsem optimistou a nemyslím si, že by nás snad eh, čekala nějaká černá budoucnost. A navíc máme řadu S v rukávu, která nám pomohou uspět, ale musíme se připravit na budoucnost velice pečlivě. Musíme zajistit, aby všechny složky, všechny niance v našem sektoru byly dobře pochopeny. Jedině tak totiž přežijeme. Vstupujeme do takového přechodného období, pokud jde o společnou zemědělskou politiku 2021-2022, to budou důležité roky pak budeme mít novou SZP a čekají nás od roku 2023 nové výzvy, ale také výzvy v oblasti životního prostředí. Nabízí se i otázka sklizní. To je po každé vždy velice citlivé, pokud je sklizeň dobrá, například 500 560 milionů hektolitrů je něco, co očekáváme na letošní rok, takže to je v pořádku. Kvalitu také očekáváme poměrně vysokou, což je vlastně lepší než některá předchozí léta. Nicméně stále máme určité obavy. Od konce dubna do konce července komise přijala dočasné legislativní akty, aby se vypořádala s krizí. Máme různá mimořádná opatření v této krizi, která zavedla rovněž komise. Implementace těchto opatření se ovšem liší v každém členském státě, takže ne každý členský stát z toho vytěžil příležitosti. A proč tomu tak je? Máme omezenou životnost těch opatření, potom délka schvalování, také prostředky v různých eh, vnitrostátních programech. To také hraje svoji roli. A sice došlo k pozitivním vývojům, ale stále jsme ve složité situaci. Řada producentů zápolí v tuto chvíli napříč Evropskou unii. Některá opatření byla přínosná do jisté míry. A nedávno jsme požádali o jejich prodloužení. Ale jedná se o opatření, která byla jenom prvním krokem. Druhá vlna pandemie přichází respektive se už odehrává, a jaká budou negativní, jaké budou negativní výsledky. Máme stále další omezení den ode dne a to bude mít samozřejmě dopad na poptávku. Řada výrobců, zejména mladých, ale také různých kooperativ, což jsou zejména těch, které jsou velice dynamické a byly velice odolné během jarního období, nyní čelí velkým překážkám. A my musíme jednat preventivně, Musíme předvídat, jaké budou potíže a být proaktivní. Musíme sledovat, jaké jsou ty zásadní problémy v zájmu ekonomického přežití napříč pandemí. Potřebujeme rychlou obnovu, co se týče například našeho podílu na trhu. Ale také máme nástrahy v oblasti životního prostředí, to má na náš sektor rovněž dopad. Potřebujeme být tedy ambiciozní, když si klademe cíle, a celý sektor bude vyžadovat pomoc, finanční pomoc. Musíme mít přístup i do fondu obnovy. Potřebujeme miliardy eur, abychom potře- podpořili strukturální změny. Minulé jaro jsme volali potom, aby vznikla pracovní skupina na vysoké úrovni pro naše otázky a potřebujeme víceletý plán obnovy v našem sektoru. Dámy a pánové, potřebujeme velikou platformu, kde se odehraje zásadní debata mezi všemi zasaženými entitami, ale také mezi parlamentem, komisí, ministerstvy, zástupci našeho sektoru jako celku. A potřebujeme předjímat, co se bude dít. Musíme mít určitou vizi. A vize je něco, co opakuji ještě jednou, protože potřebujeme mít jasný investiční plán. Nemůžeme jen tak vyčkávat se založenýma rukama, protože jinak zanikneme. A na, na závěr, dámy a pánové, potřebujeme také zdravý rozum. Prosím, pomozte nám, aby bylo vyslyšeno, co se snažíme sdělit. Děkuji vám. Vă mulțumesc, domnule Coste, iar acum dau cuvântul celui... Děkuji vám, pane Koste. A nyní dávám slovo panu Sanchez Regarte, který je generální tajemník a máte slovo na uh, eh, 7 minut. Generální tajemník CEEV, Evropský výbor uh, výrobců vína. Mr. Sanchez, you have to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 Vážení poslanci, je pro mě velkou ctí, že zde mohu být dnes s vámi. Děkuji vám za tuto iniciativu eh, z našeho Evropského výboru evropských producentů vína. Jsme vám chtěli říci, jakým způsobem nás ovlivnila pandemie, jaký vliv měla na vinařství. Musím říci, že se nejednalo o lineární dopad v případě této pandemie a musím říct, že eh, během eh, té první karantény to bylo jiné než potom toho takzvaného návratu k eh, normálu a potom zase ta třetí fáze kterou zažíváme dnes, ta je také úplně jiná. Je důležité pochopit, že ten vliv nebyl stejný na všechny druhy vína. Musím říci, že třeba víno Eh, šumivé, eh, mělo jiný dopad než ostatní druhy vína, potom také záviselo na typu balení a také na mezinárodní perspektivě. Nejdříve bych chtěl povořit o tom, eh, jaký vliv to mělo na celý obchod. To došlo k obrovskému poklesu v mezinárodním obchodu. Během těch nejtěžších dnů pandemie se jednalo o propad 5% e, v objemu, 15% hodnoty. Ale když se podíváme na 6 měsíců, tedy od března do srpna, tak e, existovaly Eh, různé dopady. Eh, třeba šumivé víno zmizelo, v podstatě minus 35 hodnoty vína a 10 poklesu eh, v objemu. Stolní vína minus 17 hodnoty a minus 8 v hodnotě. A potom, co se týče vína v obalu back in a box, tak tam došlo ke 14 poklese v objemu. Pokud se podíváte na tyto čísla, tak vidíte, že došlo k úplně bezprecedentnímu poklesu, tedy minus 12 A náš odhod eh, pro rok 2020 eh, na začátku té druhé eh, vlny, tak tam jsme počítali, že dojde k poklesu 13 v roce 2020 a u šimových vín pro pokles 15 ale tato další vlna Eh, nás přivádí k tomu, že dojde ještě k většímu poklesu. Pokud jde o karanténu, tak to mělo 13 pokles objemu a 15 poklesu v hodnotě. A Eh, takže eh, zde eh, došlo k bezprecedentnímu poklesu hodnoty a došlo ke zvýšení poměru vína toho méně kvalitního. A pokud jde o to navýšení 7% eh, v tomto případě toto vína, tak to nevykompenzovalo ten celkový pokles. A pokud jde o šumivé víno, tam došlo k poklesu eh, o 15 Sice došlo ke zvýšení eh, prodeje na internetu, a e, přesto, že tento kanál e, se dále rozvíjí během této druhé e, fáze, tak musím říci, že pouze 1% obratu našich společností se soustředí na internetu. Spotřeba. Je zcela zásadní vyjasnit, že všechny zprávy, které jsou vědecky podložené, tak nám ukazují, E, že během karantény došlo k poklesu konzumace vína, nebo to bylo stabilizováno. Četnost konzumace e, vína poklesla na evropských trzích. A lidé tedy pili e, méně vína a když pili víno, tak bylo levnější. A také se obraceli na místní typy vína, takže byl menší obchod a snažili se tedy konsumovat místní vína. Když se podíváme na naše eh, hlavní tři trhy, protože my závisíme na vývozu, tak vidíme, že v případě USA tam došlo k velkému poklesu, pokud jde o hodnotu dovozu vín a je tam kombinace COVID-19 e, plus e, nové e, cla na francouzská, španělská a německá vína, takže to bylo opravdu velmi špatné. Francie, Německo přišlo o jednu třetinu vývozu do USA. Spojené království Covidová eh, krize se přidává k Brexitu a zde jsme opět byli svědkem snížení hodnoty eh, minus 10 britský trh a podíl eh, na trhu, tedy co se týče těch největších zemí, Francie a Itálie, tak o to jsme přišli. Čína, tam to byl drastický dopad kvůli covidu a zaznamenali jsme klesající trend, protože došlo ke snížení o 50 na čínském trhu. Dopad na eh, vinařství, eh, konec karantény, tak většina vinařství potvrdila, že to na ně mělo značný dopad. Když jsme se zeptali těch malých eh, mikrospolečností, které jsou eh, členy, tak nám řekli, eh, že ten dopad byl velmi závažný. Obrat se snížil o 35 během karantény a očekávání je, že v roce 2020 se obrat Eh, sníží o 25 v případě mikropodniků o 35 a dopad na firmy na konci roku bude ještě horší, protože většinou 20 vína se prodává na konci roku. Proto je potřeba, aby došlo k restrukturalizaci evropského trhu, musíme přistoupit k propagaci, přišli jsme o velký podíl na trhu a o velkou hodnotu. Je tedy zcela zásadní soustředit se na tuto stránku. Děkuji. Mulțumesc și eu, domnule uh, Recart, iar acum dau cuvântul... Děkujeme, pane Recart. A nyní vystoupí paní Daniela Sandona, poradkyně Evropského združení pro jakost vína. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Chtěla bych zde vystoupit jménem Evropské federace jako sních vín. Chtěla bych nejprve poděkovat výboru Agri a sekretariátu za to, že mě pozvali na dnešní jednání, abych mohla představit eh, náš názor na dopad na víno s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením. Už kolegové řekli mnoha, mnoha eh, čísla, ale já bych ráda pohovořila o zemských vínech v Evropě. 67 Procent eh, vína představují právě vína s chráněným označením, s chráněným zeměpisným označením, takže je zde speciální eh, na, v rámci covidu jsme se poučili v mnoha věcích a můžeme mít takové dva, dva druhy poučení. Za prvé máme regulatorní perspektivu a pak eh, druhou perspektivu. Jasně se ukázalo během krize, že potřebujeme rozmanité nástroje, a také opatření musí být velice rychle modernizována. Všechna zemská vína byla postižena, ale různým způsobem, takže proto potřebujeme také přístup pomoci, který bude šitý na míru. Napříč celou Evropou se uplatňovala různá opatření a různá intervenční zásahy, například ve Francii Eh, to bylo destilace a třeba ve Španělsku to bylo hlavně soukromé skladování a zelená sklizeň. A například třeba v Portugalsku se využila opatření podle článku 167, čili máme zde různá opatření, ale také potřebujeme dostatečnou flexibilitu, jak se budou různé programy uplatňovat. To bylo také důležité pro reklamu, pro restrukturalizaci a také i pro investiční programy. Dále jsme se poučili, ale bohužel tedy na vrub našim eh, ziskům. Co to znamená nedostatečná krizová rezerva pro zemědělství, protože víte, tak, že na stole nebyly k dispozici žádné čerstvé peníze a to mělo své dopady. Čili museli jsme využít různé zbytky programů, jiných programů na podporu vína, abychom jimi financovali mimořádná zvláštní opatření a to mělo několik dopadů. Za prvé, rozpočet nebyl vždy mm, přesně, neodpovídal potřebám příjemců a také e, jsme e, potom ten rozpočet nemohli e, využít na jiná opatření, protože jsme museli reagovat na krizi, takže jsme nemohli třeba dělat investice a bude to zase na vrub budoucím let, letům. Také docházelo k, ne, k různým nerovnoměrným situacím, protože v některých zemích mohli příjemci využít státní podporu a v jiných nikoli. Čili ukazuje se, že musíme vytvořit nějaký speciální krizový rozpočet pro zemědělství. No a poslední taková eh, lekce, která, mm, kterou eh, jsme se naučili, je to, že eh, bez, vašeho, bez vaší podpory, bez vašeho zapojetí jsme, bychom neměli druhý soubor důležitých opatření ani různých výjimek, které se týkaly soutěžního práva bez mm, přispění vašeho výboru pro zemědělství. Uh, Během eh, krize je také důležité, abychom eh, provedli určitou introspektivu, to znamená, celý ten sektor vinařství se také zamyslel a zatím jsme se poučili v několika věcech. Za prvé můžeme říci, že kolektivní, a to chci potrhnout, kolektivní správní nástroje jsou důležité. Já teď několik eh, zmíním například práva pro výsadbu, možnost um, měnit výnos, také možnost měnit dočasné výjimky a také posílení role eh, meziodvětvových organizací a producentských organizací. Takže se ukazuje, že musíme více posílit nástroje, které jsou pro kolektivní eh, řízení a zprávu. Také se ukázalo během krize, jak jsou důležité eh, obchodovat přes internet, Naši operátoři ještě nejsou úplně zkušení v této oblasti, ale vidí, že jsou zde nové příležitosti a chtějí také je využít. Evropské orgány musí za tím eh, účelem také odstranit celou řadu překážek. A ty překážky jsou různé. Eh, například eh, máme zde prodej vína na dálku, ochrana Eh, zeměpisných, eh, zeměpisného označení na internetu a také třeba i mm, se, se musí lépe využívat digitální komunikace. Tato krize také ukázala, že nás ještě čeká celá řada dalších výzev. Stejně jako předchozí řečníci bych rovněž chtěla zdůraznit, že krize covidu rozhodně není za námi a ty dopady budeme ještě dlouho pocitovat. Pak jsou zde ještě další věci, například odvetná cla uvalená spojenými státy nebo nejistá situace s s blížícím se Brexitem, takže zapotřebí, abyste byla další podpůrná opatření. Bez nich nepřežijeme. Krize rovněž ukázala, že potřebujeme lepší e, zaměření na naše nástroje, které podporují hospodářskou soutěž, konkurenceschopnost. A také se musíme znovu e, zamyslet, třeba nad tím, jak meziodvětové organizace vyjednávají ceny a jak je zde také sdílení hodnot je zde zpráva pana Andreje, o které jste hlasovali minulý týden, která přináší novátorská řešení. My se jistě doufáme, že trialog o SZP nám pomůže dostat se dále v této legislativě. Takže potřebujeme lepší správní řízení, potřebujeme podporu nebo odstranění eh, překážek pro obchodování s vínem na internetu. Potřebujeme také zlepšit eh, ekonomické prostředí a také musíme zlepšit pravidla, která se týkají hospodářské soutěže. Víme, že je zde mnoho překážek, eh, které lze odstranit z evropské um, úrovně, máme zde nástroje, jako například na ty chystající se trialogy o SZP, pak zde máme strategii od spotřebitele, pardon, od zemědělce ke spotřebiteli, máme zde digitální strategii, to všechno může přenést nová, uh, nová příležitosti pro vína s chráněným zeměpisným označením, ale nejdůležitější je také spolupráce s vámi a s dalšími evropskými orgány. Děkuji, že jste mě pozvali na vaše jednání a jsem také samozřejmě k dispozici, pokud budete mít eh, dotazy. Děkuji. Mulțumim foarte mult eh, doamnei Zandon. Děkuji. A teď, vážení kolegové, Předám slovo vám na první besedu, na první rozpravu otázky a odpovědi. Každý má minutu a půl. Potom nám experti odpovědí každý čtyři minuty. Nejprve pan Dorfman, prosím, minutu a půl. Ja, danke, Herr Vorsitzender, dass Sie mir das Wort... Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Ta čísla nám ukázala, že eh, ten dopad je opravdu velký a vlastně jedná se v ozovkách o luxusní zboží a vidíme, jak se to vyvíjí během pandemie a uvidíme, že během příštích měsíců a let tento dopad bude pokračovat. Měl bych několik dotazů. Možná Eh, bychom měli pohovořit o tom, jak eh, užitečná jsou opatření, ke kterým jsme přistoupili a eh, potom, jak bychom se mohli ještě více zasadit ve finanční oblasti o otázku zvládání krize a jestli existují nějaké možnosti. A co udělá samotné odvětví vína, protože to bude trvat Eh, nejenom měsíce a roky takováto krize dochází k propadu eh, všude a jedná se opravdu o luxusní zboží, eh, takže zali by se mm, ten výrobní potenciál neměl třeba snížit na nějakou dobu. A potom bychom si možná měli i zde položit otázku, jak to vypadá se eh, eh, Světovou organizací obchodu, eh, protože tady ten problém je v USA a souvisí to třeba i s otázkou rozsudku o Airbusu. A já bych tedy chtěl vědět, jaká je situace, pokud jde o tuto otázku a možná bychom si měli rozmyslet, eh, zdali máme dále eh, pokračovat eh, v tom uvažování a nebo doufat, že Spojené státy změní svůj přístup. Děkuji. Děkuji. Teď pan Paulo de Castro. Minutu a půl, prosím. Děkuji. V první řadě chci poděkovat všem třem řečníkům. Je to velice složitá situace, ve které se nacházíme. A bohužel, krize ještě neskončila. Prožíváme druhou vlnu a vidíme, že dochází k uzavírání řady podniků, zejména co se týče eh, hotelierství, restaurací, pohostinství. Tam je klesající poptávka a řada omezení. To bude mít samozřejmě dopad na vysokou jakost našich vín. Vinaři prochází nesmírně obtížným obdobím a my jsme spustili řadu iniciativ, řadu aktů v přenesené pravomoci. To bylo významné Komise se držela některých z našich pokynů za náš výbor, to je štěstí, a čeká nás samozřejmě ten už zmiňovaný trialog, kde se budeme zabývat eh, budoucí generací a eh, rozvojem venkova. Takže 8 plus 2 miliardy, které budou dostupné od 1. ledna příštího roku. Je tedy důležité, aby v tomto balíčku který se bude věnovat zejména oblasti investic, je důležité, abychom do něj zahrnuli nějaké nové nápady. Jaký typ podpory můžeme poskytnout vinařskému sektoru? Ta otázka podpory je samozřejmě velice významná, protože diverzifikace je ve výsledku jediné, jak můžeme snížit riziko. Děkuji vám. Děkuji. A teď předám slovo Renew paní Tolret. Minuta a půl. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Merci euh, aux orateurs. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také našim expertům, našim hostům. Je to skutečně znepokojivé, jak se vyvíjí naše krize, stále se to zhoršuje a bude to špatné pro řadu podniků ve vinařství napříč Evropou. Je tedy důležité, abychom měli mimořádná opatření a že je komise zavádí, totiž díky tomu členské státy budou schopny prohloubit svoje akce, také pokud jde o soukromé úložiště, soukromé sklady vysok, vysoce cených vín, eh, to je také důležité, že na to kapacity jsou. Ta opatření jsou důležité. Světová obchodní organizace právě schválila sankce pro EU, eh, aby uděl, uvalila sankce kvůli Boeingu, takže díky tomu má komise další vyjednávací zbraň v ruce, aby mohla snížit tyto sankce na export evropských vín. Samozřejmě oni za Airbusovou krizi nemůžou. Chci ještě upozornit na vyjednávání o finančních vyhlídkách. Sektorální problémy můžou být právě v tom, že se sníží finance více, než se čekala. 3,9% na místo 2% v přímých platbách nás čeká. Takže já bych požádala komisi, aby nediskriminovala pokud jde o online prodej, protože procházíme hlubokou ekonomickou krizi. A poslední reforma SZP eh, očekává větší investice do životního prostředí, ale teď není správná chvíle na škrty v rozpočtu. A ještě chci požádat komisi, aby eh, uspíšila zjednodušování prodeje na dálku v oblasti vína. Potřebujeme určitý harmonogram, kterým eh, kterým kompenzujeme tradiční typy prodeje. Děkuji. Paní Elena Rici. Dobré odpoledne, dobrý večer, vážený pane předsedo, vážení řečníci a hosté. Děkuji vám za vaše projevy. Mám jenom pár otázek na naše řečníky na naše hosty, ale také na některé poslance. Pan Koste. Je jedno opatření, které je eh, nezbytné, je zelená sklizení, jak ho schválil parlament. Ale myslím si, že to neřeší problém zcela, protože zelená sklizení je při, přínosná pro červená vína, protože když, sní, když se snižuje výnos, tak eh, to má dopad i na kvalitu. ale víc musíme udělat i u růžového. To má dobré období velké poptávky, ale pokud jde o produkci červeného vína, tak jde zejména o skladování, zejména v klasických zónách, jako je Rioja, Bordeaux, a ne, nemyslíte si, že by bylo na místě diverzifikovat produkci a naví, naví, navýšit to, co se nejvíce spotřebovává, abychom netlačili producenty do nepříznivé situace, aby nemuseli skladovat více a více sudů někde bokem? Teď pan Ricardo, jak jste říkal, Ricarte, jak jste říkal, zvyšuje se pro, prodej bag-in boxů, pytlů v krabicích, zejména ve Skandinávii, kde krize tedy nebyla tak hluboká, jak v jiných zemích. A tento typ obalů má ale dopad nejenom na trh, ale také na životní prostředí. Tento typ nádrže, tento typ obalu je poměrně nový, nepoužívá se dlouho, ale představuje velký podíl na trhu. Trend je ovšem takový, že chceme mít 420 eh, ml eh, lahve. Nebylo by dobré vyvinout určitý nátlak na celé odvětví, aby nabízelo více variant? Eh, problém je u šumivých vín, to už tady také zaznělo. Určitá změna by tady jistě pomohla. Ještě jedna věc pro paní Sandana. Konkurenční výhoda spočívá zejména u, v těch odrůdách vín, eh, které eh, nejsou obvykle a je třeba se zaměřit na ně. Je možné tedy vyvinout určitý tlak na konsorcie, aby se od, zasadili více o tuto problematiku? Děkuji a omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho. Děkuji. Eh, prosím, respektujte přidělenou dobu, protože jinak nebude čas na odpovědi našich hostů. A nyní další řečník na minutu a půl. Mr. Holmgren, can you please push the speak button? Thank you. uh, in case you said uh, my name, Parhon. Já jsem Par Holmgren, ale já jsem uh, měl položit dotaz během té další části, takže tady asi došlo k nějaké chybě. Da, am înțeles, mergem mai departe cu doamna Mazali Aguilar. Dobře, tak eh, pokračujeme s paní Aguilar na minutu a půl. Eh, děkuji vám. Cílem tohoto slyšení bylo, když pouze málo z nás si dokázalo představit, eh, že opět eh, dojde k uzavření kanálu Eureka. Já myslím, že tady musíme zasáhnout ve třech oblastech, tedy větší spolufinancování mezi státy. Eh, Francie vynakládá 170 milionů eur, vinařství a Španělsko polovinu. Více fondů, více financí, ale aby to nepocházelo z těch už eh, vyčerpaných národních programů a potom opatření ze strany komise. Eh, pan Thierry Kost eh, přišel opravdu se smutným obrázkem. Ve Španělsku mnoho vinařů dostali o 30 méně peněz a bylo to méně, než co jsou jejich náklady. Já bych chtěl vědět, co Kopa Kožeka plánuje pro to, aby ve vinařství nedocházelo k nekalým praktikám kvůli pandemii. Souhlasím s panem Sanchezem Recarte, že tato situace má dopad na malá vinařství a ještě navíc se to zhoršuje kvůli clům eh, z Ameriky. Jsem přesvědčena, že za několik měsíců se budeme muset soustředit na propagaci vín, to bude klíčový nástroj. Ale víte, že takováto propagace je pouze krátkodobé řešení. Chtěl bych vědět, co si myslí výbor pro vína, co by měla učinit Evropská komise a čemu bychom se měli vyhnout. Chci říct si paní Zandona, že s ní plně souhlasím, že krizová rezerva ukázala, že je zcela neefektivní. Děkuji. Děkuji vám. A tímto jsme vyčerpali seznam eh, dotazů pro tento panel a nyní dáváme všem našim expertům čtyři minuty. Eh, pan Kost, prosím, můžete zareagovat na dotazy, které vám byly položeny. Mr. Kost, please press the speak button. Yes, sorry, I have no... Omlouvám se. Já neslyším uh, tlumočení, uh, proto jsem pouze slyšel svoje jméno. Uh, moje uh, italština a španělština nejsou úplně dobré, takže nevím, jestli jsem dobře pochopil ty dotazy. Eh, já budu nyní eh, hovořit francouzsky. Já, jestli jsem to dobře pochopil, tak eh, italská poslankyně hovořila o zelené sklizni. Ne, že by byly nějaké špatné nástroje. Všechny nástroje jsou dobré. Vinařství je plodem diverzity a ty situace se liší v jednotlivých regionech, liší se to podle producentů či členských států. Eh, takže ta eh, zelená sklizeň, to by mohlo být eh, dobré řešení v některých oblastech, tedy ta sklizeň toho, mm, těch nezralých plodů, ale ty situace jsou poněkud omezené. situace, ty možnosti jsou omezené kvůli covidu a tržní opatření, tak eh, to bude muset eh, ta, ta opatření by měla ještě být v roce 2021, měli bychom se eh, vrátit k zelené sklizni. Potom ten dotaz od španělského od španělské poslankyně, tak musím říci, že jsem v kontaktu se Španěly a ta situace je někde opravdu velmi závažná a pandemie eh, dostala lidi do zoufalých situací. Je zcela jasné, že vinařství eh, musí mít eh, přístup k těm finančním prostředkům. Chceme mít přístup k dodatečným financím, které by byly k dispozici. Hovořilo se o těch eh, nových eh, penězích a to je to, co potřebujeme, abychom mohli řešit tyto situace, které jsou eh, stále horší. Také pokud jde o jaro, chtěl bych tedy toto znovu připomenout a doufám, že jste mě dobře pochopili, protože je třeba, aby byl spuštěn víceletý plán, který eh, umožní zvládnout krizi, ale také stanovit nějakou cestovní mapu do budoucnosti, protože je velmi důležité, aby ti lidé, kteří eh, dnes jsou součástí této produkce, tak aby nemuseli tento obor opustit. Eh, často ti, co přišli nedávno, ti nejmladší, tak nechceme, aby odešli. Eh, doufám, že jsem dobře zodpověděl vaše dotazy. Ale pokud se mě uh, můžete zeptat francouzsky či anglicky, tak bych to měl jednodušší. Yes. Just a moment doar o clipă vă rog, deoarece avem un vorbitor din partea grupului. Děkuji, pouze chvilku. Ještě za GUE zde máme řečníka, který se hlásil o slovo. Paní Rodriguez Palos Maria. Vidíme, zda je ve spojení. Ano, já jsem se chtěla jenom vyjádřit. Nevím, jestli jsem slyšet. Doufám, že ano. Výborně. Chtěla jsem se zeptat paní Zandony, pokud je o podporu destilace a jaký má problém, jaký to může mít dopad na uh, geografické označení, pokud se to nerozdá nebo nerozdělí spravedlivě, pokud je o produkci. Totiž eh, náklady na chráněná vína uh, se většinou uh, vynakládají na kvalitu, nikoli na, kva- na, kvativu, na kvantitu. Uh, chceme kvalitu samozřejmě udržet na to nejvyšší úrovni, ale má to dopad na trh. A to mě zajímá, jak hodláte ošetřit, aby to fungovalo nadále i takto. Da, mulțumesc foarte mult. <clears throat> Iar acum are cuvântul... Ano, uh, děkujeme. A teď pan Ekarte, čtyři minuty. Děkuji, já se pokusím zodpovědět všechny položené dotazy. Za prvé opatření, která byla přijata, jak e, fungují. Máme některé pozitivní e, příklady a některé méně pozitivní. Co se týče ceny destilace, na to se ptala teď paní Palop, e, ta ty ceny nebyly v některých zemích příliš zajímavé pro producenty, aby se rozhodli používat destilaci. Co se týče soukromého skladování, tak to si myslím, že bylo velice pozitivní opatření, protože to umožnilo producentům, aby nedávali na trh víno, za něž by museli požadovat nižší než méně obvyklou cenu. No a co se týče zelené sklizně, to vlastně souvisí s tou druhou otázkou, to znamená, co může samotné odvětví dělat. Tak zelená sklizeň se tolik nepoužívala, protože my jsme nežádali, aby zemědělci vlastně zničili úplně celou sklizeň, ale by použili pouze částečnou zelenou sklizeň. Myslím si, že máme určitá opatření e, Máme i kon, můžeme mm, tedy tím snížit eh, objem té další sklizně a tím zvýšit její kvalitu. Pak jste upozornili na ten spor Airbus Boeing. Samozřejmě eh, žádáme, aby došlo ke snížení napětí, aby došlo k eh, podpisu s naším protěžkem z USA, aby se to týkalo vína a ža- budeme žádat vás, Eh, a také i americký kongres, aby také tlačili na tyto závazky. To znamená, aby víno bylo vyňato ze všech těch souvisejících sporů. Pak otázka Paul de Castro, který se týkal programu Next Generation EU. Samozřejmě eh, reklama a propagace je pro nás velice důležitá. Potřebujeme mít dobrý podíl na trhu a také dobrou hodnotu na trhu. Myslíme si, že by se to mohlo vlastně vložit do Eh, toho, do těch programů od podporu vínova, eh, venkova. Producenti eh, třeba investují do různých aktivit, které se týkají vinařského, vinařského cestovního ruchu, vinařské turistiky. Takže potřebujeme, aby lidé chápali, že musí platit více za víno, takže chceme podpořit propagaci a také i agroturistiku. Pak se ptala pana, eh, paní um, ohledně těch vín v back-in boxu. Eh, víme, že to je rovněž nástroj, který můžeme používat. Eh, mm, ukazuje se, že lidé celkově platí méně. Víno v back-in boxech bývá levnější. Také spolupracujeme s výrobci lahví, aby se snížily ceny lahví, aby to pak vlastně vyústilo třeba v, v levnější vývoz. Paní Aguilar se ptala na opatření, jaká opatření můžeme uplatnit, abychom znovu získali trhy například v USA, propagace. Potřebujeme podporu v propagaci, abychom znovu získali svá odbytiště a své podíly na trzích, protože třeba Argentína, nebo Austrálie nebo Nový Zéland eh, nám jak si do zelí, takže teď potřebujeme eh, investovat čas i peníze a vysvětlovat eh, našim spotřebitelům, proč je lepší pro ně samotné, aby kupovali naše jakostní víno. Takže potřebujeme se zaměřit zaměřit na čas, kvalitu a také na zlepšení našeho image a mm, všechna opatření na propagaci musí být rovněž zjednodušena. Děkuji. Mulțumesc și eu, iar acum are cuvântul doamna Daniela Zandona pentru 4 minute. Vă rog. Pani Sandona, 4 minuty, prosím. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Já se vynasnažím na ně odpovědět a Eh, nepřetáhnout, jak říkali ostatní kolegové, nepřekrývat se s kolegy. Máme střednědobé a krátkodobé kroky před sebou. Zejména musíme prodloužit platnost současných eh, delegovaných aktů a potřebujeme prodloužit i opatření a flexibilitu. Každý členský stát si musí několikrát přehodnotit během roku, co potřebují jeho aktéři. Takže hla, maximální subsidiarita je na místě. Jak už jsem říkala, u označení původu se liší potřeby. Neznamená to, jenom protože jste slavné víno a že jste v lepším postavením, že ve výsledku z toho vyjdete lépe. Můžu vám dát nějaká data k šumivému vínu a klikérovým vínům. I tam je veliký dopad, i když jsou to naši velcí šampioni. Takže prodloužení opatření, to je první věc. Co můžeme udělat ještě víc? Máme opatření, které nebylo zachyváno a my za něj budeme nadále bojovat, protože je to nesmírně zajímavé. Je to nová definice zelené sklizně. V, přes, v předchozích akci, aktech přinesené pravomoci komise změnila definici zelené sklizně tak, že nemusíte zničit celou sklizeň, můžete to udělat po nějakých parcelách to není úplně eh, zajímavé, protože cena je stále velice nízká, i když ve Španělsku a v Itálii se pokoušeli navýšit ceny. A pokud v nějakých oblastech eh, můžete eh, fungovat poměrně dobře, tak přece nebudete ničit celou svoji produkci. Co by všem bylo zajímavější, by bylo snížit úrodu, snížit výnos, protože v takovém případě nejenom navyšujete jenom objem, ale také kvalitu. Takže to je výhra na obou stranách. A je možné nad tím mít skutečnou kontrolu, protože budeme mít takový systém, který bude fungovat jako taková pojistka. Vezměte posledních pět let, odečtete ten nejhorší, ten nejlepší a pak si to zprůměrujete ty zbývající tři roky. A z toho, s tím by se už dalo pracovat. To se například eh, použilo v Itálii. V Itálii bylo to financováno státní podporou, cena ovšem byla opět eh, vysoká, protože vína s označením původu jsou drahá. Je těžké eh, pěstovat a prodávat udržitelná vína, a to ze sociálního, ekonomického i jiného hlediska, i z environmentálního. Takže co dále krátkodobě. Pokud jde o Next Generation EU, tak souhlasím s, eh, s, kole, s kolegou z komité VAN, když hovoří o, vin, o vinařském turismu. Musíme pracovat na vnitřních trzích a musíme dobře komunikovat a dobře se vyjadřovat o svých vínech. Pokud region může přitáhnout cestovní ruch, tak to může udělat i virtuálně, nejenom fyzicky. Takže tam je zapotřebí investovat. Budeme mít lepší zdroje a pomůže to řadě provazovatelů. A navíc venkovská oblast tím dokáže ožít. A musíme na tom tím pádem trvat, pokud spotřebitelé totiž uvidí, jak se produkuje vína, jak vinaři přispívají ke své oblasti, jak se starají o půdu, jakou proto mají vášeň, jaký mají zápal, tak to mění úplně všechno. Proto musíme investovat právě na této frontě. Vinařský cestovní ruch je něco, co sice existuje, ale málo kdy se to využívá. A právě v tomto rámci se musíme eh, vynasnažit o určitou aktivaci na úrovni členských států a tím dosáhneme některých ze svých cílů. Dále, rámce dlouhodobého je nezbytné pracovat eh, na směrnici o spotřební dani. Je to něco, co stojí na místě už deset let. Elektronický obchod se rozvíjí rapidně a vinařský sektor z toho nijak netěží. To je směšné, já se omlouvám, že to říkám těmito slovy. Ale peníze nezůstávají ve sklepě. Buď se dostanete na nějakou platformu, tam si zaplatíte, a nebo budete muset řešit nějakého prostředníka, který to prodá za vás. A vy potřebujete si nechat co nejvíce peněz ve svém sklípku. Děkuji vám. A samozřejmě jsem přestoupila čas, omlouvám se za to, ale bylo to důležité. Děkujeme. Děkujeme expertům za tyto informace. Bylo to velice na místě pro tento sektor. Teď můžeme pokročit dále k druhému panelu naší debaty. A teď dávám slovo panu Vanu Herbekovi, který je předsedou pracovní skupiny o ovoci a zelenině. Sedm minut máte slovo, prosím. Pokud je o covidovou krizi a výstupy, které, kterým čelíme, tak si musíme uvědomit, na, zá, na začátku krize náš sektor už vlastně trpěl. Už procházel krizí. Museli jsme se potýkat s ruskými zákazy, s klimatickými podmínkami, s novými chorobami rostlin a pak přišel covid. Pandemie covidu. A je to složité, zvláštní to takhle říci, ale v zeleni a ovoci je to takové zvláštní, je to specifické, liší se to od jiných odvětví. Lidé si nadále kupují ovoce a zeleninu a maloobchody se uvědomili, že jsou stále větší nárůsty v obratu z dlouhodobého hlediska. Slyšel jsem jednoho z ředitelů, že to bylo jak na Vánoce, ale každý den. Objem ovoce a zeleniny obecně eh, pomá- tomu pomáhalo, jak se, jak se vyvíjí chování spotřebitelů během karantény, protože lidé vaří doma stále častěji, spotřebitelé chtějí eh, dostupné a čerstvé suroviny a jsou samozřejmě přesvědčení, že zelenina a ovoce jsou nezbytné k tomu, abychom byli zdraví a abychom si posílili imunitu ale jsou v tom veliké rozdíly v různých kategoriích ovoce a zeleniny vyvíjelo se to různě na různých frontách. Měli jsme menší poptávku pro to, co se rychleji kazí, nebo to není tak základní. Například červené bobule. Nebo někteří provozovatelé se orientovali spíše na tradičnější plodiny v takovém eh, kontextu, kdy eh, častěji lidé nakupovali spíše v supermarketech, nikoli na trzích, takže to byla také velká změna pro některé výrobce. A v neposlední řadě více produktů se orientovalo na pohostinství eh, v některých zemích a ty potom klesly třeba o 10%, protože restaurace nenakupovaly a nebylo čím to nahradit. Jsou to různé eh, vysoce kvalitní eh, potraviny pro pohostinství, ale také brambory. Takže ne, není všechno zlato, co se třpití, narostly nám ceny. Měli jsme větší v první polovině roku obraty, ale měli jsme další náklady, které se nahromadily v celém řetězci. Museli jsme například nahrazovat pracovníky, rozšiřovat pracovní sil, měli jsme sníženou eh, produktivitu kvůli bezpečnostním opatřením. Byly potom investice do za, zaručení bezpečnosti pracujících, potom také zvýšení nákladů na dopravu. To se také naakumulovalo a mělo to proje, projevilo se to v ceně a v nákladech. Takže ve výsledku cena narostla, ale nevždy to stačilo k tomu, aby se pokryly všechny náklady. Pak je ještě jeden důležitý faktor, který přispěl k výkonnosti tohoto sektoru během těchto měsíců, a to byly sektory, to, to byla reakční kapacita tohoto sektoru. Bylo to mimořádné úsilí producentů a jejich organizací a jejich zodpovědnost a profesionální přístup, díky kterým došlo k úspěchům. Producenti, ať už v ovoci nebo v zelenině, byli obdivu hodně výkonní a byli schopni překonat celou řadu různých pře- překážek. Zejména družstva zareagovaly tím, že byli schopni eh, spustit nouzové plány v rekordním čase, aby navázali a aby zajistili kontinuitu dodávek. Každý den museli bojovat s nejistými podmínkami, s neustálými změnami, různými nařízeními, museli neustále něco měnit. A povedlo se jim to velice dobře, jejich schopnost reagovat byla zejména díky tomu, že máme e, e, producentské organizace a družstva, což by nikdy nevznikla, kdyby si to každý měl zařizovat sám za sebe. Jaká byla reakce EU? Obecně EU zareagovala rychle a adekvátně situaci, dala pokyny, aby společný trh zůstal otevřený nejenom u věcí, které se kazí, ale také u obalového zboží. Takže producenti mohli pokračovat v práci i v terénu. Logistické problémy se překonaly i na hranicích. Vyřešilo se to poměrně rychle právě díky pokynům EU. komise. komise zareagovala velice efektivně. reagovala na to, že není volný pohyb osob a sezónních pracovníků. Byla to jistá a rychlá reakce, což bylo nesmírně důležité, protože jsme měli různé podmínky a také se nám neustále dostávaly různé matoucí informace z různých členských států. Kromě toho komise zpřístupnila řadu technických flexibilit, tak aby bylo možné řídit PO v sektoru ovoce a zeleniny. Ano, narazili jsme na určité problémy s výkladem v některých členských státech, jaký je cíl, ale nakonec se nám podařilo dosáhnout toho, co jsme chtěli. Co bylo naopak zklamání, bylo, že EU eh, e nebo komise nesouhlasila s ad hoc rozpočtem, který by vyrovnal ztráty v celém odvětví zemědělství. Například ovoce a zelenina tam byly produkty, které nebylo možné uvést na trh a to byly ztráty. Tváří tvář takové krizi EU eh, e nezavedla žádný, žádné prostředky, které by nahradily ztráty producentským organizacím. Sice se uznalo, že mají velký přínos, že jsou důležité, ale peníze nedostali. Co jsme si z toho odnesli? Za prvé, Náš sektor je in, intenzivní a to udržitelným způsobem. Je to něco, co bychom si měli uvědomit a že to chceme zachovat, než budeme ukládat nové podmínky našemu systému produktivity. Jsem přesvědčen, že spotřebitelé vidí ovoce a zeleninu evropského původu jako něco bezpečného a zdravého. Také je důležité myslet na primární sektory a reakční kapacitu celého sektoru zeleniny a ovoce, protože to se zakládá zejména na tom, že spolupracujeme. Takže v této době je na místě myslet na politiky, které budou upřednostňovat snahy koncentrovat dodávku v rámci kooperativ a družstev. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dávám slovo Filipovi Binardovi na maximálně 7 minut, prosím.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 Is it all, all right now? Mm, well, let me start again and hope. Chtěl bych eh, poděkovat výboru pro zemědělství za uspořádání eh, tohoto slyšení, které se týká eh, dopadu pandemie na ovoce a zeleninu a jakým problémům čelíme. Chtěl bych začít něčím pozitivním a jak Evropa zareagovala na eh, pandemii, když se začala šířit po Evropě. Eh, především eh, pokud jde o uzavření hranic, protože byly ustanoveny zelené koridory, potom byly stanoveny pokyny pro mobilitu sezónních pracovníků, což bylo zcela zásadní pro Eh, sklizeň a také, aby se zachovaly eh, sady a abychom zabránili plítvání s potravinami. Eh, další pozitivní věc, pokud je o rychlou reakci ze strany EU, tak to jsou nástroje, flexibilní opatření ze strany společné politiky, pro, potom flexibilita pro podporu programu a zavedení nových výzev předkládání nabídek, potom také elektronická certifikace, eh, která je nyní akceptována 34 exportními vývozy a také otázka státní podpory pro podporu eh, eh, podniků, kterých se pandemie nejvíce mm, týká, především ty, které podnikají v oblasti potravin. Myslím si, že odvětví ovoce a zeleniny ukázalo během této pandemie, že je velmi odolné, protože toto odvětví rychle zareagovalo na panické nákupy, také jsme se eh, přizpůsobili, takže jsme eh, zajistili eh, různorodost produktů, také jsme se přizpůsobili požadavkům spotřebitelů, třeba co se týče obalů a také jsme se zaměřili na prodej přes internet, také jsme se zabývali otázkou tím, že jsme museli převádět výrobky na jiné kanály, tak týkalo se to, to také problémů, které souvisely s kvalitou, ze standardy, eh, které se tedy lišily od eh, klasického eh, prodeje. Také byla, bylo provodeno hodnocení dopadu, které tedy to bylo tedy v květnu, kdy naše organizace Freshfell Europe provedla tedy hodnocení dopadu, kdy se eh, stanovilo, jakým způsobem eh, se reagovalo na eh, problémy vzniklé kvůli pandemii. Třeba otázka pracovní síly, logistika, obchod a trh a potom otázka dodatečných nákladů a jiných post, mm, vedlejších tedy efektů. Hodnocení dopadu stanovilo, že Eh, se jednalo o dodatečné náklady, které činily 500 milionů měsíčně, především kvůli eh, následujícím číslům 350 milionů, eh, které tedy navýšily celkovou cenu, cenu, pokud je o otázku obalů například, potom 150 milionů kvůli zvýšeným nákladům na dopravu, Eh, a eh, tady v této kalkulaci jsme nezahrnuli ztráty eh, ze strany podniků, tedy pokud je otázku služeb v oblasti potravinářství, jedná se o propady prodeje 15 až 25 pokud je o celkový prodej ovoce a zeleniny. Během prvních měsíců pandemie došlo k nárůstu nebo mm, mm, ke stabilizaci prodejů ovoce a zeleniny, protože klienti pochopili, že je důležité mít eh, zdravé a čerstvé výrobky. Eh, velmi dobře se prodávala jablka, hrušky a citrusy, ale jiné kategorie, třeba jako chřest, eh, jahody, nebo kapusta, tak eh, měly eh, problémy, protože se jedná také o zboží, které více podléhá zkáze, <clears throat> vyžaduje eh, větší intenzitu, pokud jde o sklizeň a více závisí na odvětví služeb v oblasti potravinářství. Eh, musím říci, že během eh, eh, této druhé vlny jsme zaznamenali následující. Momentálně existuje velký tlak na cenu kvůli ekonomické krizi. Ehm, na začátku krize došlo ke stabilizaci cen a poptávka po kvalitních produktech byla dobrá, ale nyní, protože ekonomická krize trvá, tak existuje velký tlak na maloobchod, pokud jde o cenu. To bude mít samozřejmě velký dopad na vysoce kvalitní výrobky, na bioprodukci a vůbec na udržitelnost řetězce. Náklady na řetězec. Máme zde dodatečné náklady, protože na začátku eh, pandemie E, to, co jsme museli řešit, tak to se nezměnilo, tedy náklady, které souvisí se zájemnostmi, které musíme zachovat, e, otázky pojištění, požadavky na zdravotnictví a navíc je větší poptávka po e, balených výrobcích a také jsou větší náklady tedy na obaly a na recyklaci. Potom samozřejmě otázka potravinářství a služeb, tento sektor eh, čelí opravdu velkým eh, problémům a eh, to jsou tedy restaurace, bary, hotely, jídelny. V soukromém a veřejném sektoru nekonají se konference, kongresy, festivaly veletrhy a tak dále. Potom další věc je otázka dostupnosti sezónních pracovníků. A Eh, potom eh, otázka, která souvisí s obchodem, tedy elektronická certifikační schémata, otázka virtuálních auditů eh, pro sedy, potom otázka poskytování půjček a potom ještě další riziko, které souvisí s Brexitem. A nyní bych chtěl pohovořit o spotřebě, mění se životní styl kvůli pandemii Eh, existuje zde šance podpořit spotřebu čerstvého ovoce a zeleniny eh, kvůli eh, tedy nutričním pozitivům ovoce a zeleniny. To je velmi důležité a to bych chtěl připomenout to v souvislosti se strategií Farm to Fork. Myslíme si, že tedy prevence je nejlepším řešením v této situaci, kdy jsme ohroženi na zdraví a uh, já myslím, že bych to chtěl uh, ukončit nějak pozitivně a podpořit nás, abychom jedli více ovoce a zeleniny, protože to je pozitivní pro nás, pro všechny. Apostolou Varok. To begin, uh, let me... Já bych vám nejprve chtěla poděkovat za to, že jste našemu združení Profil dali možnost účastnit se diskuse o problémech, kterým čelí náš sektor od té doby, kdy začala pandemie a jak se s tím eh, dokážeme vypořádat eh, s, s pomocí Evropské unie. Naše združení je združení eh, zpracovatelů ovoce a zeleniny a máme, nebo združujeme více než 500 pracujících firm v 11, člen, v 11 členských státech. Naše výrobky zahrnují mraženou zeleninu, konzervované ovoce, sužené ovoce, stromové ovoce, džemy, zavařeniny, mražené ovoce. E, naše odvětví má um, obrat e, kolem 25 miliard euro a zaměstnává více než 80 tisíc lidí. Pandemie COVID-19 eh, před nás eh, přinesla velké výzvy. Různá omezující opatření, která eh, zavedly všechny vlády, měly okamžitý dopad na dodavatelské řetězce. Firmy se snažily ze všech sil nové situaci se přizpůsobit, aby mohly i nadále svým spotřebitelům nabízet výživné, dostupné, přístupné a také hm, zpracované potraviny. Ehm, chceme vás informovat o třech příkladech, eh, které popíšou, jak eh, byly naše firmy, našeho odvětví um, postiženy pandemí a stejně tak, jak reagovala Evropská unie na jednotlivé problémy. Za prvé, když se na jaře vlády rozhodly uh, uvalovat různá opatření na opomezení mobility, například se také zavíraly hranice, tak se naše odvětví obávalo toho, že bude nedostatek pracovníků, sezónních pracovníků, kteří by se mohli účastnit sklizně, protože většinou jsou česáči um, a sběrači buď z jiných zemí Evropské unie anebo i ze zemí mimo Evropské unie, jako třeba z Albánie nebo z Maroka. To znamená, Evropská unie naštěstí poskytla pokyny, jak je možné tato e, omezení uplatňovat a že tedy e, sezónní pracovníci byli považováni za takzvané nezbytné pracovníky, díky tomu mohli překročit hranice a mohla se provést sklizeň. Dále, co se týče zaměstnanců továren, zde také Evropská unie poskytla, poskytly pokyny, které se týkaly zabezpečení pracoviště, bezpečného pracoviště. Ty pokyny eh, nabízely mm, přísná opatření, jak zamezit šíření infekce na pracovišti, ale zároveň také umožnili, aby zásadní nezbytné průmyslové odvětví mohly pokračovat ve své práci. Řecko toto zatím nebere v úvahu, takže když, je, když v určité továrně se vyskytne určitý počet pozitivních pracovníků, tak se úřad civilní ochrany rozhodne uzavřít, kompletně uzavřít celou továrnu na několik dní, včetně třeba i skladů nebo logistických zařízení. Firma tedy nemůže expedovat své zboží a vytváří to potom ehm, narušování dodávek po celé Evropě. Další věc je označování. To znamená, to si vyžádalo pozornost Evropské unie a taky dostalo. Jak víme, tak prvního, od 1. dubna měla platit e, nová pravidla, která se týkala označování potravin, ale firmy nás informovaly o tom, že mají problémy splnit tyto nové předpisy, protože mnoho dodavatelů ukončilo svou činnost nebo pozastavilo svou činnost, byly tam různé prodlevy, různá spoždění a v tom, aby se vyráběla označení nebo etikety, které už by měly odpovídat těm novým předpisům, aby, se neda, aby nedocházelo k narušování trhu, tak firmy používaly označování nebo etikety, které neodpovídaly těm předpisům. Nicméně tedy pak proběhla diskuse mezi členskými státy a bylo se tam bylo uznáno to, že zapotřebí určité flexibility v určitém časovém rámci, což umožnilo firmám, aby nadále mohly eh, dodávat potraviny hladce a bez eh, narušování. V rámci celého dodavatelského řetězce se objevilo mnoho praktických problémů, například dostupnost pracovníků, včetně sezónních pracovníků, problémy, které se týkaly podmínek v továrnách, logistické překážky, různá narušení. Ale schopnost Evropské unie poskytnout pokyny a určitá vodítka napříč členskými státy je velkou pomocí s tím, jak tyto problémy řešit. Většina Eh, továren, které zpracovávají ovoce a zeleninu, zůstaly otevřené, i když tam byly velice obtížné podmínky a snažili se ze všech sil zaručit bezpečné prostředí a bezpečné pracovní prostředí pro své pracovníky. Odvětví konzervovaného ovoce a zeleniny v Evropě také eh, musel reagovat na zvýšenou poptávku spotřebitelů, kteří chtěli bezpečné a výživné produkty, které budou rovněž trvanlivé. Podařilo se nám úspěšně zareagovat na tuto bezprecedentní situaci a zaručili jsme, že eh, nedošlo v celé Evropě k tomu, že by byly prázdné regály v supermarketech, že by tam chyběly naše produkty. Nicméně Mm, tím, že musíme uplatňovat eh, všechny přísné bezpečnostní podmínky a bezpečnostní postupy a hygienické postupy, tak eh, máme nadále navýšené výrobní náklady. Pandemie nás všechny přiměla k tomu, abychom eh, přehodnotili své priority a teď se musíme znovu, eh, znovu přehodnotit i priority ekonomické činnosti a rozhodnutí. Nemělo by se považovat za něco samozřejmého, že máme přístup eh, k rychlý přístup a jednoduchý přístup k potravinám. Znamená to, že tisíce pracovníků a stovky firem musí investovat více do výroby potravin a také do lidí, kteří ty potraviny vyrábí nebo vyrábí ty výrobky. To znamená, my také eh, apelujeme na maloobchody a na spotřebitele, aby jak si přehodnotili to, jak eh, se dívají na ovoce a zeleninu eh, v evropské produkci. Děkujeme za prezentaci a teď postoupíme dále a předáme slovo svým kolegům, minutu a půl a potom expertům každému čtyři minuty na odpovědi na položené dotazy. Nejprve paní Ansander, prosím. Oui, merci, monsieur le président. Bonjour à... Děkuji a přeji dobré odpoledne. Chci přivítat činnost tohoto sektoru během covidové krize, protože vy jste nepřerušili výrobu ani distribuce a to navzdory všem problémům, se kterým jste se potýkali v otázkách pracovní síly, volného pohybu, zvýšeného objemu a to přesto, že byly uzavřené eh, venkovní trhy a, a pohostinství, jako je například restaurace. To samozřejmě pro vás byl velký zásah a určitě budete trpět ještě i v příštích týdnech. Teď jenom, abych zareagovala na ty potíže vašeho sektoru. Tak vím, že byly přijaty některá opatření na, úr- na evropské úrovni, ale ta krize se prodloužila. Takže vzhledem k vyhlídkám do budoucna je tady veliká nejistota. A nabízí se tedy otázka, zda musíme zavést nějaké nové regulační opatření. Můžete nám říci, co je teď nejnelehavější pro váš obor? A můžete nám také říci, jaká máte očekávání a kde máte naopak červené linie, pokud jde o ta náročná vyjednávání, která právě probíhají. ať už jde o Brexit nebo o jiné otázky. Můžete nám tedy udělat určitou představu, jaká máte očekávání a čeho se naopak obáváte? Paní Klara Aguilera, minutu a půl, prosím. Ano, dobré odpoledne. Děkuji za příspěvek všech tří hostů ze sektoru ovoce a zeleniny. Já bych chtěla zmínit jednu věc. Zejména to říkal už pan Binard. On říkal, že byly zvýšené náklady, ať už jde o dopravu nebo o reakci na opatření eh, při zajišťování bezpečnosti pracujících, eh, to jsou všechno náklady. Ano, a mě by zajímalo, zda by pan Binard mi mohl říci, jaké náklady to tedy jsou a jak jste se připravili na další kroky, protože to jen tak neskončí. A mě by zajímala, zda to mělo nějaké dopady už v tuto chvíli eh, a zda to mělo dopady spíše na spotřebitele nebo na výrobce. Já jsem viděla, že rostou ceny v tomto oboru, v tomto zboží a to může být eh, dáno produkcí nebo jinou částí v dodavatelském řetězci. A mě by tedy zajímalo, jak ty náklady tedy měly dopad eh, ve vašem odvětví. A také by mě zajímalo, jakým problémům bychom se tedy měli věnovat, protože já si myslím, že máme před sebou ještě tak rok, možná až do léta, kdy se můžeme snažit vám pokud možno víc vstříc, protože víme, že tato situace se jen tak neukončí a co vy potřebujete. A můžeme na to zareagovat, kdo uzná za vhodné. Děkuji vám. Pan Vautonc, prosím. Thank you very much. Uh, Děkuji. Děkuji všem za zajímavé prezentace. Já musím říct si upřímně, že odvětví ovoce a zeleniny odvedlo nesmírně dobrou práci. Všichni nám dodali dostatek jídla vysoké kvality, to bylo velice dobré. A jenom eh, Během covidu jsem hovořila s řadou zástupců odvětví a říkali mi, že toho prodali daleko víc eh, než dříve. Ale co by mě zajímalo, je, co můžeme udělat, abychom jim umožnili dále prodávat řadu svých výrobců, výrobků eh, přímo v terénu a je důležité eh, zachovat eh, přístup našich zákazníků na tento trh. Víme, že tedy máme druhou karanténu, to už nastala v některých zemích i zde v Belgii a odvětví je na to připravena, kdyby přišla další karanténa, je na to odvětví připravena a jak je můžeme ochránit v tomto období ještě více, protože druhá karanténa, když se rozhlížím kolem sebe, Čeká nás nový rok, čekají nás Vánoce, lidé se schromažďují. Co můžeme udělat, abychom pomohli celému sektoru? A za třetí jsou to uh, sezónní pracovníci. Já si myslím, myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak jim zlepšit podmínky i do příštích let. Děkuji vám. Pan Boton, minutu a půl, prosím. Děkuji. Děkuji všem řečníkům. protože bylo vidět, že produkce v Evropě se nezastavila ani během pandemie a to je dobře. Jako francouz mám obavy o čísla na strukturální úrovni celého systému a jaké jsou tedy dopady celé situace v oblasti produkce. A když se podívám do Francie, když se podívám na hektary, na výměru, která byla dotčena, tak to bylo eh, v ovoci a zelenině jenom 40%. Týká se to například eh, jablek, je to to tež u zeleniny. Eh, stále nám klesá plocha, na které se pěstuje a v posledních 20 letech to bylo o 50%. Máme tedy celý dlouhý seznam změn toho, kdo se, co se kde pěstuje. Napříč Evropskou unii máme jednotný trh, Máme náklady eh, na práci, které jsou vyšší ve Francii než v sousedních zemích a ti, kdo přejeli naše podíly na trhu, bylo Španělsko, Nizozemsko a Německo. A další důvod, proč je to těžké ve Francii, to jsou kapacity EU, jak eh, zkracovat eh, řetězce mezi výrobci a dodavateli a zákazníky. Produkce se podporuje a naopak se ignoruje životní prostředí a nenacházíme jasnou rovnováhu mezi liberalismem a zároveň e, zájmy o životní prostředí a národní zájmy. A ještě jedna věc. Pandemii asi prodloužil, prohloubila nerovnosti. Není to tak? Některé členské státy asi neměly tak dobrou situaci ve srovnání s jinými v, v, právě v odvětví. Pan Heisling, prosím. Já vielen Dank für die Debatte. Děkuji vám za tuto eh, rozpravu. Já si myslím, že eh, nebudeme děkovat jenom podnikům, ale také zaměstnancům, kteří pracovali za velmi obtížných podmínek, aby zajistili zásobování. A už eh, jsme uprostřed druhé závažné na virové krize a ta situace se nezmění. Je důležité, aby eh, zaměstnanci měli lepší bezpečnostní eh, standardy, ale eh, také dobré platy. Protože když se podíváme třeba na Německo a na mzdy sezónních pracovníků, tak ty mzdy jsou opravdu velmi uh, nízké a ty jejich mzdy jsou zcela neakceptovatelné pro Evropskou unii. A jak plánujete zlepšení těchto standardů v budoucnosti? Víme, že máte eh, problémy s výplatami, ale ty i ty velké eh, podniky neplatí dobře, takže je eh, důležité, aby se platily spravedlivé eh, mzdy. Strategie Farm to Fork, jak se na to díváte, tam je otázka snížení pesticidů o 50 regionalita a Eh, jak můžeme podpořit eh, regionální krize a abychom eh, byli osvobozeni od závislosti na těch velkých řetězcích. Děkuji. Nyní pan Flakos. Eh, musíme začít eh, uvažovat jinak, eh, změnit naše uvažování. Já se na toto dívám jako na katalyzátor. Je důležité, aby existovaly mm, řešení v oblasti digitalizace. Chtěl bych se nyní vrátit k otázce Farm to Fork. Je důležité, aby zemědělci Eh, dostali eh, spravedlivou odměnu, aby byli osvobozeni od, těch, eh, od toho jha velkých podniků. To, co je malé, je krásné a je důležité, aby existovala rozumná spotřeba ze strany spotřebitelů. Naši spotřebitelé chtěli vědět eh, přesně, co spotřebovávají, eh, původy, podmínky eh, výroby a zdali přispívají k něčemu většímu. Jedná se o uvažování, které bude postmateriální. Je důležité, abychom nezakazovali něco v Evropě a potom něco dováželi, co třeba obsahuje pesticidy. Nemůžeme mít přísná pravidla pro označování a potom dovážíme výrobky, které nemají striktní pravidla pro označování. Dovážíme věci, které jsou zakázané v Evropě. Je důležité, abychom uh, rozvinuli odvětví, která jsou nyní eh, závislá na dovozu. Musíme se soustředit eh, na otázku eh, hnojení. Je důležité, abychom měli vysoce kvalitní produkty. Je důležité, abychom se soustředili na místní poptávku a na místní dodávky. Děkuji. Děkuji. A nyní pár Holmgren, nyní máte slovo na minutu a půl. Dobře, já to ještě jednou zkusím. Eh, děkuji vám za velmi zajímavou diskuzi. Je to věc velmi důležitá, o které tady hovoříme. Obzvláště eh, na začátku eh, této pandemie jsme zjistili, jak je důležité zabezpečit dodávky potravin. Co si myslí malí producenti ovoce a zeleniny eh, eh, o tom, že eh, rada nepřikládá význam těm malým řetězcům. Vidíme, během této pandemie, že spotřebitelé toto chtějí a že farmáři to eh, podporují. Jak můžeme spolupracovat eh, v tom, abychom eh, zajistili oběhovou ekonomiku, místní ekonomiku a abychom zkrátili dodavatelský řetězec, abychom zabránili hrozbám pro zabezpečení potravin a také abychom přispěli k udržitelnějším systémům. Kromě fondů pro krize, jak se na tento systém díváte v dlouhodobém horizontu a jak se eh, eh, na to dívají malí producenti ovoce a zeleniny, co očekávají od parlamentu? Děkuji. Děkuji všem, kteří vystoupili. A nyní dáve, dáme slovo našim expertům, aby zareagovali na dotazy a začíná pan Fanojrbek, který má čtyři minuty. Děkuji vám. Děkuji vám všem za zajímavé otázky. Pro mě ústřední úlohu eh, v ovoci a zelenině sehrávají organizace producentů. Tyto organizace mají za cíl Eh, združit producenty, hájit jejich zájmy, posílit jejich postavení v řetězci. A my máme tady tuto společnou organizaci trhu od roku 1997 a myslím si, že to je opravdu dobrý způsob práce. Má to eh, hodně výhod. Združují se malí zemědělci i velcí zemědělci. Třeba 80 zemědělců jsou členy organizacemi v mé zemi a mají zastoupení v potravinářském řetězci, což neznamená, že by eh, nemohli prorazit na trhu. Ano, to je velmi komplikovaná diskuze. A potom o co si myslím o místních eh, trzích a zkrácených řetězcích. Já nemám rád tuto debatu, že je to buď a nebo. Já si myslím, že tyto systémy jsou eh, doplňkové. Já vidím v terénu, že hodně eh, farmářů produkuje kvalitní výrobky v extenzivním zemědělství a prodávají je i doma mm, ze své farmy, takže se to navzájem doplňuje. Co je třeba udělat? Já si myslím, že bychom mohli pokročit eh, ve řízení rizik. To je pro mě klíčové. Řízení rizik a proto organizace procentů a systém společné organizace eh, trhu je věc velmi dobrá pro reagování na krizi. E, třeba když jsme měli krizi kvůli ruskému zákazu, měli jsme e, e, systém zelené sklizně a my jsme to dali do pohybu během deseti dnů, takže mohli jsme zareagovat velmi rychle. Řízení rizik, to je věc, kterou můžeme zlepšit, propagace, to je velmi důležité. A poslední věc, kterou chci říci, prosím, pokračujte v práci v oblasti vývozu. Výrobky, které eh, můžeme vyvážet, eh, existuje velká poptávka po těchto výrobcích. Eh, prosím, neobracejte se zády k exportu je důležité, abychom sehrávali tuto úlohu všude na světě. Děkuji. Mulțumim și noi, iar acum are cuvântul pentru 4 minute domnul... Děkuji. Nyní pan Benár, prosím, máte slovo na 4 minuty. Děkuji. Nejprve se vyjádřím k otázce paní Sander i paní Clary Aguilery. Ptali jste se na ceny na modulaci cen v rámci řetězce. Když se podíváme na první fázi pandemie, tak zjistíme, že tam byly určité příznivé podmínky. Například zvýšená poptávka po ovoci a zelenině, také vyšší ceny v rámci řetězce, protože tam byla dobrá úroda, takže jsme také mohli držet ceny ale když si třeba eh, vzpomenu na nějaké jiné krize, tak zde se to podařilo rozprostřít eh, v rámci toho řetězce. Eh, takže už jsem říkal, že zde byly dodatečné náklady, které souvisely s nutností rozestupů, zvýšených hygienických opatření, zvýšené náklady na dopravu a tak dále, ale to všechno bylo částečně kompenzováno v té první vlně, ale teď se dostáváme do druhé vlny a to vypadá problematičtěji, protože všechny ty dodatečné náklady zůstávají a zároveň je zde větší tlak, jako třeba tlak na to, abychom zboží balili, zase jsou tam další náklady na recyklaci obalů. A to jsou další náklady, dodatečné náklady už k těm dalším extra nákladům, které jsme měli. Když se podíváme na situaci v květnu a v červnu, tam e, byla poptávka po prémiových produktech, po e, bioproduktech, ale teď je úplně jiná situace. A třeba se můžeme podívat, jak to vypadá v Číně, když skončila první vlna, tak to tam mělo také velké dopady pro spotřebitele. Čili musíme být velice eh, obezřední i jak to dopadne s Brexitem, protože pokud tam bude špatná dohoda nebo žádná dohoda, tak to bude mít zase další náklady na vyšší správní, minimálně na vyšší správní náklady, ale možná tam budou cla, pokud by nedošlo k dohodě mezi EU a Spojeným královstvím. Čili musíme být velice obezřetní a sledovat situaci, protože potom celé to odvětví musí Mm, potom se vyrovnat s těmi novými cenami. Pak je tam otázka, jak to bude s, v těch budoucích měsících. Podporuji to, co říkal pan Luc van den Borg o vývozu. Vývoz je určitě jeden z takových eh, odvětví, který teď strádá, takže je důležité, aby se třeba posílila digitalizace eh, ve vývozu, která zatím byla pouze dočasně zavedena určité možnosti digitalizace. Také můžeme třeba ještě zatlačit třeba na to, aby zde probíhaly kontroly sadů eh, přes internet a další moderní postupy. To jsou také další věci, které mohou podpořit vývoz. Potom je zde věc, já asi nebudu souhlasit s tím rozdílem e, mezi globálním a lokálními trhy, i když ovoce a zelenina se dnes prodává zejména na těch místních trzích, jsou tam různé kanály a určitě je důležité využít všechny kanály, jak dostat e, e, ty produkty ke spotřebitelům. No a pak také spotřeba musí být nabuzována další propagací. Opravdu propagace je zásadní. Je nutné využít veškeré nástroje, které máme k dispozici, aby, se, eh, aby zůstala ta spotřeba protože stále ještě nedosahujeme spotřeby minimálně 400 gramů ovoce nebo zeleniny denně, jak je doporučováno odborníky. A to je z mé strany vše, protože už mi vypršel čas. Děkuji. Ano, nyní paní Olympia Apostolu také má tři nebo čtyři minuty. Děkuji. Já bych se k tomu rovněž ještě ráda vyjádřila, protože zde bylo řečeno mnoho komentářů a otázek ze strany evropských poslanců, takže se na ně pokusím zodpovědět. Za prvé, Eh, Bre- do, výsledek Brexitu bude velice důležitý pro naše odvětví. jsou to jednání, která nyní probíhají. Naše odvětví konzervovaného ovoce a zeleniny bude velice strádat, pokud zde bude to řešení bez dohody, protože dodáváme své výrobky na britské trhy a bude, budeme teď ve velké nevýhodě protože tam budou speciální eh, cla pro americké trhy a také pro trhy ve Spojeném království, takže máme velké obavy a doufáme, že opravdu dojde k nějaké dohodě, byť to bude možná na poslední chvíli. Naše odvětví a zejména odvětví zpracovaného ovoce je velice ovlivněno sporem Boeing versus Airbus, i když to vlastně vůbec nesouvisí s eh, ovocnářstvím. Ehm, tak stejně je to tak, že bylo uvaleno mnoho cel ve výši 25 i na naše odvětví. Takže je teď velice obtížné vyvážet do USA naše eh, kompoty. Už od začátku zde máme cla. Pouze eh, když Řecko vyváží do USA kompotované ovoce, tak je to asi ve výši 50 milionů amerických eh, dolarů, to znamená, jsou to velké částky a doufáme, že bude nalezeno řešení toho sporu co nejdříve. A bylo by vůbec lepší, kdyby do toho sporu eh, Airbus Boeing se vůbec nemíchal potravinářský průmysl, protože my s tím vůbec nemáme co dočinění. Dále, hovořili jste o nárůstu od, eh, od cen během pandemie. Sice narostla poptávka po ovoci a zelenině, takže jsme se snažili ze všech sil zvýšit i nabídku, ale ty ceny nebyly navýšeny. Je to velice zajímavé, ale jsem velice ráda, eh, že tomu tak bylo. Naše společnosti se dokázaly vypořádat eh, s tou situací, i když jejich manévrovací postoj uh, E, vůči supermarketům je velice omezený. Říkala jsem, že naše združení zastupuje 500 firm a nejsou to nadnárodní společnosti, většina z nich jsou malé a střední podniky, takže e, musíme se snažit uplatňovat svou vůli a modelovat ceny mm, v jednáních se supermarketovými řetězci v Evropské unii. Dále, co se týče Eh, dlouhodobého a krátkodobého, dlouhodobého eh, řetězce, no my můžeme říct, že my máme zpracované výrobky, takže ty mohou být vyváženy i na, na dálku do celého světa. Chceme vyvážet i do USA, nechceme samozřejmě, aby naše produkty byly nějak kompletně chráněny a, a aby byly požívány pouze na tom lokálním trhu. Chceme však zachovat ochranu vysoké, vysokých standardů naší výroby. Ehm, během tohoto období bylo řečeno mnoho. Jedná se o vysoké standardy pro pracovníky, pro ochranu životního prostředí, také pro bezpečnost a nezávadnost potravin. A dodržování těchto standardů je velice nákladné v Evropské unii. Pokud chceme zachovat ty standardy, tak chceme být schopni vyvážet výrobky ale chceme také, aby výrobky, které jsou naopak dováženy do EU, rovněž splňovaly všechny tyto přísné normy. Děkuji. Mulțumim și noi pentru... Děkuji všem našim hostům za tyto odpovědi. Samozřejmě, že zemědělství čelí řadě problémů v současné době. A teď bych dal slovo zástupci komise na pět minut, aby nám schrnul závěry z této debaty. Máte slovo na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s vámi stoprocentně v tom, že to byla velice bohatá, plodná debata. Překrývá se to mezi oběma sektory, těžko se to všechno schrnuje během čtyř minut, ale vynasnažím se. Máme tři hlavní body v kontextu covidové krize. Eh, to, co my jsme se snažili dělat v komisi, abychom podpořili tato ovětví, která se nacházela ve složité situaci. V první řadě jsme se snažili o návrat eh, k normě, protože teď je to mimořádná situace a myslím si, že oba sektory si ze všeho nejvíce přejí, aby se mohli vrátit do stavu před covidovou krizí, kdy trhy fungovaly normálně a efektivně. Nebylo třeba eh, čelit žádným narušením, jako v současné době. Za druhé, ve stejném kontextu se musíme snažit podporovat evropské hospodářství, protože naši občané se nachází ve stavu nesmírné nejistoty, často přišli o práci, nemají takové příjmy jako dříve a musí tím pádem spořit preventivně a nevede to k žádnému pocitu důvěry. Týká se to zejména trhu, jako je například víno. Další věc a to je klíčové v našem dialogu s parlamentem, ta opatření, která jsme přijali na podporu těchto sektorů, to znamená zachovat otevřené trhy během této krize, eh, nejvíc jsme se soustředili na to, aby fronty na hranicích nebyly zbytečně dlouhé, aby se neblokoval volný pohyb, eh, zejména sezónních pracovníků eh, ve zpracovatelství potravin, aby byl přístup k obalům i k surovinám a tak dále a tak dále. A to se často přehlíží, když někdo vyzývá komisi, aby podpořila eh, trhy, tak často mluví spíše o penězích. Ale na čem skutečně záleželo v, to, v této krizi, zejména na začátku, byly naše snahy zachovat otevřené trhy. Eh, protože podpora zemědělcům je k ničemu, pokud na trh není co dodat. Takže ve všech fázích je důležité se věnovat i těm překážkám, které existují reálně v terénu. Takže v rámci našeho výboru, v rámci, v rámci dialogu s Agri jsme se soustředili právě na tyto otázky. Pokud jde o specifická opatření, eh, ať už jde o zeleninu, ovoce nebo víno, tam jsme schválili veliký balíček opatření už v dubnu letošního roku toto, tento výbor měl za to, že jsme nešli dostatečně daleko. Měli jsme řadu kom- kontaktu s mým komisařem právě k, této, k tomuto tématu a tak jsme předložili další opatření a myslím si, že ta kombinace, která z toho nakonec vyvstala, když například eh, eh, dám za příklad to vinařství, to je ta krizová de- destilace, úložiště, flexibilita, zjednodušení kontrol na místě a tak dále, to si myslím, že byla zásadní podpora pro toto odvětví. Ale hlavní překážka do budoucna pro tento sektor, je utratit dostupné prostředky. Rok po roku v rámci vnitrostátních programů podpory e, pro víno prostě se neutrácí dostatečně na těchto programech. Nemáme dostatek vyčerpaných prostředků a to se týká i letošního roku. Skončil nám finanční rok, ještě nemáme finální čísla, ale očekáváme, že opět nebude vyčerpáno 10 až 15 prostředků v celkovém rozpočtu a je důležité, abychom se toho, tomu vyhli do příštího roku. Takže balíček, na kterém v komisi současně pracujeme, v reakci na vaší eh, pod, poptávku, je vytěžit prostředky tak, aby se vyčerpaly a aby sloužily našim producentům. Teď dále k obchodu. Eh, bylo tady řada, řada komentářů pro a proti našim opatřením, k tomu se dostaneme, ale máme řadu textů, které představují riziko pro oba sektory. Máme eh, řadu intervencí, Máme ten spor eh, se Spojenými státy, chceme se dohodnout na, nějakém, eh, na nějaké dohodě o tarifech, jinak mm, nevyhrává nikdo. V tuto chvíli má komise mandát k tomu, aby ukládala eh, tarify na importy ze Spojených států, tak to by bylo možná druhé nejlepší řešení. My chceme vyjednat řešení, které umožní, aby obchod plynul s co, nejméně, s co nejméně zásahy. Ale pokud to nebude, nepůjde jinak, tak už jsme uvedli, že když tak budeme jednostranně vyhlašovat vlastní tarify. Brexit to tady také zaznělo, to si myslím, že je jasná nástraha pro uh, eh, zeleninu a ovoce, to je zboží podlehající zkáze a ať už to uděláme jakkoliv, s jakýmkoliv systémem, který nastavíme, tak to může být, může být velká překážka pro náš export. Standardy, to tady také zaznělo několikrát, určité normy. Samozřejmě musíme podporovat exporty, ale také se musíme postarat o to, aby importy do Evropské unie splňovaly naše požadavky a v tomto kontextu se musíme e, zaměřit na iniciativy, které se spustí v rámci Farm to Fork pro zlepšení udržitelnosti importu, tak aby naši vlastní producenti nebyli podrýváni nekalou hospodářskou soutěží ze třetí zemí. A tím bych to uzavřel, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli. Chci poděkovat všem, kdo se ujeli slova. Chci poděkovat našim expertům. Je skutečně řada problémů v těchto sektorech, ale Vyslechli jsme si řadu doporučení od expertů, u kterých jsem si jistý, že budou vzaty v potaz v budoucnosti. Samozřejmě problémy ještě nejsou u konce. Máme před sebou řadu nástrah pro všechna odvětví i pro odvětví související. Budeme i nadále spolupracovat s Evropskou komisí, protože jsme přesvědčeni, že jedině společně najdeme to nejlepší řešení na podporu evropských zemědělců. Na čem záleží nejvíce je, že minulý týden se nám podařilo schválit na plenárním zasedání tři nařízení, která se stanou silným nástrojem pro zemědělce, ale také pro spotřebitele. Zároveň jsme přesvědčeni, že členské státy by měly mít eh, vyšší flexibilitu při implementaci těchto projektů, těchto nařízení, protože Evropská unie je velice rozmanitá a složitá. Tato politická opatření musí se přizpůsobit realitě na místě. Pokud je o zeleninu a ovoce jako odvětví, tak to je důležité, ale nikdo to tady nezmínil. To jsou ovoce a zelenina v, e, ve školách, to je program, který existuje a musí pokračovat s podporou na evropské úrovni, ale s podporou členských států. Je to program, který je skutečnou podporou pro místní producenty kteří mohou takto zkrátit dodavatelský řetězec a zároveň má velký vzdělávací efekt pro děti, které si tak zvykají na to, že jedí čerstvou zeleninu a čerstvé ovoce, což je pro ně samozřejmě z hlediska zdravotního nesmírně pozitivní. Všem bych rád poděkoval za účast v této debatě, poděkoval, děkuji také expertům a tlumočníkům, stejně jako technické podpoře. Děkuji a dobrý večer.